Další bod jednacího pořadu je společná rozprava týkající se Evropské služby pro vnější činnost. Zpráva eh, pana Elmara Broka a Guy Verhostata eh, týká se fungování Evropské služby pro vnější činnost, potom prohlášení místo předsedkyně komise Vysoká představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Evropská služba pro vnější činnost. Dovolte, abych vás tady uvítal. Ehm, paní vysoká představitelko Unie, paní místopředsedkyně, zahajujeme diskusi a požádám pana Elmara Broka, který ehm, zastupuje výbor, zahraniční výbor a který vypracoval zprávu o jeho vystoupení. Prosím, pane kolego. Pane, pane předsedo, paní vysoká představitelko a místopředsedkyně komise, pane komisaři, vážení kolegové. Učinili jsme první velký krok vpřed pro vytvoření Evropské služby pro vnější činnost díky madridské dohodě. Víme, že to ještě není definitivní, protože je tady ještě zapotřebí určitého manévrovacího prostoru v oblasti spolurozhodování pro eh, eh, staff regulation, ale myslím, že i e, přes e, tady všechny tyto aspekty máme určité záruky, že my, Evropský parlament, můžeme jasně prokázat, že si přejeme vytvoření této služby. Bylo to také přáním Evropského parlamentu již od doby konventu. Přáli jsme si, aby zde byl vysoký představitel, který by koordinoval vnější činnost Evropské unie a vedl by zahraniční politiku a bezpečnostní politiku Evropské unie a měl k dispozici celý takový útvar, službu pro tuto oblast, aby bylo možné vůči světu hájit pozice, které vyjadřují jednotu a konzistentnost vnější činnosti Evropské unie, který by mohl eh, dohlížet na to, abychom nebyli pouze global player, ale taky global player. A právě proto se Evropský parlament snažil tuto věc většinou schválit. Naší snahou je zajistit efektivní působení této služby ve prospěch všech evropských občanů a zaručit, že pravomoci a hierarchie nebudou tak příliš změněny, že by komunitární právo a komunitární rozhodnutí Eh, nespadli znovu do rozhodování na úrovni mezivládní. Evropský eh, parlament eh, tady možná dělá v posledních měsících více pro práva komise než samotná komise sama pro sebe. Dámy a pánové, po váhavých začátcích se, eh, konsej, se rada rozhodla, že vyslechne eh, parlament, který si přál mít eh, určité kontrolní pravomoci. A rozhodovat také v této věci, a to zejména z hlediska pravomoci slyšení. Celá tato záležitost se dostala do procedury spolurozhodování, čím jsme dosáhli opravdového pokroku. Je zásadně důležité, abychom zajistili záruky pro vnitřní komunitární postupy podle smlouvy a e, to nikoli pouze v oblasti e, vnitřní, ale také vnější politiky. Nacházíme se tedy v situaci, která do budoucna poprvé bude znamenat, že budeme konzultováni i informováni předtím, než budou přijata rozhodnutí. Zatímco do posud tomu bylo tak, že jsme spíše byli konzultováni či informováni až poté. To, že také souhlas parlamentu je zapotřebí, je stanoveno v procesu konzultace informací a proto je i v oblasti vnější činnosti zapotřebí souhlasu parlamentu. V tomto smyslu bude eh, vlastně eh, parlament konzultován, bude informován, bude kontrolovat, bude moci říci ne, bude eh, rozhodovat, ověřovat, potvrzovat, ale nebude provádět vlastní operativní politiku. Ta, ta je v rukou exekutivy. A my věříme, že díky tomuto postupu jsme udělali krok před správným směrem a chci poděkovat paní vysoké představitelce protože během jednání se nám podařilo dospět k tomuto cíli. Děkuji. Děkuji vám, pane Elmare Broke, za váš projev. E, byl bych rád, kdybyste všichni dodržovali čas. Chápu, že toto vystoupení bylo důležité, ale přesto na vás apeluji, abyste dodržovali čas. Dovolte mi, abych uvítal také pana Ševčeviče, který bude dalším vícepředsedou Evropské komise, bude tady s námi také. A teď pan Guy Ferchoštat jako zpravodaj. Prosím. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Především bych rád poděkoval Elmaru Brokovi a zároveň panu Gualtierovi to jsou spoluspravodajové společně se mnou. My jsme rovněž vedli jednání společně s paní Aštonovou, s panem komisařem i s radou. Tato služba byla vytvořena. A myslím si, milí kolegové a kolegyně, že můžeme říci, že ten výsledek je dobrý. Je to dobrý výsledek, který my můžeme podpořit a jsme na něj skutečně hrdí. I přes ty poznámky ze strany francouzského premiéra pana Fiona, protože ten včera řekl následující věc, um, že tato služba by mohla překročit určité, určité limity, určité hranice, um, které se dotýkají Francie. Já bych mu rád řekl, že s tím přichází příliš pozdě, protože mm, skutečně to si myslím, že v podstatě už jsme zašli nad rámec záležitosti, které se dotýkají pouze Francie. A to není náhodou, milí kolegové, kolegyně, jde o plné využití, plnou realizaci, úplnou realizaci Lisabonské smlouvy, protože takto je to stanoveno v Lisabonské smlouvě, kterou ratifikovala i Francie, to znamená ustanovení společné zahraniční politiky Evropské unie do budoucna. To znamená, že nepotřebujeme opravdu eh, nějakým způsobem proti tomu bojovat. Ta služba prostě existuje a my ji potřebujeme nyní využívat, využívat tak, aby skutečně jsme vytvořili evropskou zahraniční politiku, protože taková skutečná zahraniční politika Evropské unie do dnešního dne neexistovala. Si pamatuju, když jsem byl členem rady v roce 2002, když jsme mm, v podstatě věnovali 50 mm, sekund této oblasti a v té době to představovalo jednu z hlavních oblastí Evropské unie a nebyli jsme vůbec schopni se shodnout na společné politice v tomto ohledu a to skutečně už nemůžeme opakovat v tomto multipolárním dnešním světě. To není možnost do budoucna jít tímto směrem. Milí kolegové, kolegyně, nyní je to na baronce Eštonové. A to bychom chtěli jasně říci, tato Eh, služba bude potřebovat jasné směřování a zároveň vedoucí určité vůči postavení a smlouva vám k tomu dává mnoho pravomocí. Máte právo svolat radu pro zahraniční záležitosti, dokonce ve velice krátkém čase. Máte právo přicházet s iniciativami, protože jste rovněž místo předsedkyně Evropské komise a rovněž jste odpovědnou za vytvoření určitých obecních hlavních směrů, které se dotýká strategických zájmů celé Evropské unie. Všechny tyto pravomoce a odpovědnosti mm, jsou nyní na vás a na vašich oddělení, které vám budou pomáhat. Jedna rada možná na konci celého tohoto negociačního procesu. Mm, prosím vás o to, aby to bylo komunitární nástroj, protože úspěch EU je právě na otestovaných komunitárních metodách pouze pokud aplikujeme tyto metody, tak se nám povedlo dosáhnout pokroku. Když se podíváme na jednotný trh, jako to jeden z mnoha příkladů, tam, kde jsme neaplikovali tu, tento mechanismus, došlo ke stagnaci, dokonce regresi, například naše reakce na finanční krizi. Čili skutečně pouze prostřednictvím této komunitární metody jsme schopni dosáhnout úspěchu. A v podstatě to bude znamenat i skutečný zájem celé Unie, to znamená, nebudou zasahovat jednotlivé státy do této politiky a pouze tímto způsobem můžeme rozvinout tuto politiku, využijeme všechny zručnosti, dovednosti, které vám budou um, dány k dispozici a kterými budeme schopni identifikovat tyto zájmy. Evropské unie a samozřejmě vy budete bránit tyto zájmy, to bude vaše role, protože já si myslím, že podle mm, Evropského parlamentu to, co je dobré pro mm, Evropskou unii, je dobré i pro členské státy a pro všechny naše občany. Děkujeme. Děkuji, děkuji vám, eh, pane zpravodaji. Paní Katrin eh, Ashtonová, máte slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, je mi potěšením, že tady spolu s vámi mohu projednávat jednu z nejdůležitějších věcí na evropském pořadu a to je vytvoření Evropské služby pro vnější činnost. Nejprve chci poděkovat za konstruktivní zapojení parlamentu i zpravodajů, konkrétně pana Procha, pana Hoštáta, pan Detieri během celého procesu. A také chci poděkovat výboru eh, AFET pro rozvoj, pro ústavní záležitosti, pro rozpočet, rozpočtovou kontrolu a pro právní záležitosti. E, díky tomu byl, e, se zlepšil text rozhodnutí. A také děkuji vám, pane předsedo parlamentu. Hodně jsme společně udělali v posledních týdnech a vybudovali jsme pod, e, příslušnou základnu. Také chci poděkovat členům kvadralogu, panu Sevčikovi, pan, španělskému předsednictví spolu s ostatními členy rady a zvláště jsem eh, velice vděčná právní službě za velice dobré poradenství. Eh, vážení členové, teď je na čase rozhodnout. V posledních měsících se zcela správně věnovala mnoho pozornosti institucionální složitosti, jakož i administrativní a udělat základ, je velice důležité, ale nesmíme zapomínat na to, proč tuto službu vytváříme. A ty příčiny jsou slavně stále zjevnější. Když navštěvuji vaším jménem vlády, vojenské mise, delegace a programy na celém světě, než přejdu k některým podrobnostem, dovolte, mi, abych mi řekla, jakou mám představu o této službě pro budoucnost. Není lepší místo než tato sněmovna a není lepší okamžik než dnes, abychom si připomněli, zmínili, proč je tato služba pro Evropskou unii tak důležitá, proč představuje změnu v tom, jak fungujeme v, eh, geopolitickém politickém prostředí, které se rychle mění. Nemůžeme si dovolit, abychom rozrůzněně jednali v tomto světě, kde vidíme velký posun moci a kde jsou problémy stále více propojeny a složitější. Musíme hájit evropské zájmy a její hodnoty a dělat to soudržnějším, efektivnějším způsobem. Měli bychom být také ambiciozní v tom, jak to chceme chceme dělat. Evropská unie a členské státy mají velice dobrý soubor nástrojů, zdrojů, expertních znalečností a vztahu, aby mohli budovat lepší a stabilnější svět. A teď musíme společně vytvořit eh, strategie a maximalizovat náš účinek v terénu a konkrétně v těch částech světa, kde záleží na akcích, protože jsou tam problémy. Tam já jsem jezdila od Gázy do Haiti, od Afriky do Balkánu a Až vždycky toto byl můj hlavní závěr. Evropská služba bude vždycky zapojovat různé aktéry a je velice důležité, že tato služba musí být zvlášť někdy od diplomatické, od krizového řízení. A e, kolegové v komisi e, mají jasné, výrazné úlohy. A já vzdávám hold jejich práci. Ale co se týče Lisabonu, ten nám dává příležitost, abychom fungovali společně v rámci jedné společné společné komplexní politické strategie a, a aby se eh, přání stávala skutečností. Já mám představu, že tato služba zajistí, že naše hlasy budou slyšet, že když se zapojíme, pak na našich akcích bude záležet. Naši občané velice dobře znají, že před tváří eh, velkých problémů, jako jsou fragilní státy, eh, nelegální migrace, energetická zabezpečení, různé krize, že společně jsme vždycky efektivnější a proto musí musíme mobilizovat veškeré prostředky politické zapojení, diplomaci, rozvojovou pomoc, civilní řízení a e, to všechno dělat, abychom zabraňovali konfliktům, budovali mír a zabezpečili e, stabilitu. Co je důležité pro budoucnost Evropy? Je důležité pro budoucnost celé světa. Vážení poslanci, já sama jsem viděla, čeho jsme schopni, když fungujeme dohromady. Byla jsem ve východní Africe, viděla jsem, jak, co dělá naše námořní delegace, pardon, operace a viděla jsem také výrazné práce na pobřeží na posílení kapacit. A vojenská, představitel vojenské krize sami říkají, že řešení problémů na moři leží na zemi a proto společně s kolegou Píbalsem budeme spolupracovat a budeme se znovu setkávat s vedoucími představiteli Keni, Tanzánie, Jižní Afriky, Mozambiku, Seychel, Africké unie, abychom jednali o tom, jak můžeme podpořit africké vedení, aby se nacházela politická řešení přímo na zemi, abychom podpořili na obyvatele Somálska v rámci lepší budoucnosti. Víme, co můžeme a co chceme udělat a vím, o co nám v budoucnosti jde. Já jsem stižádostivá, to se přiznávám a jsem přesvědčena, že čas je vhodný pro to, abychom se pohli dopředu, abychom tuto službu rychle ustavili. Myslím si, že máme před sebou dobrou dohodu je to na návrh rozhodnutí a deklarace dělá to soudržník Balíček a dnes je chci formálně zde předložit pro i zápis. A dovolte mi, abych se zmínila jenom o několika málo aspektech, jak hledáme patřičné pojistky v těch oblastech, které jsou i pro tuto sněmovnu tak důležité. V první řadě tento text celé jasně říká, že zabezpečujeme komunitární metodu ve všech oblastech, kde dnes existuje. Vnější služba bude spolupracovat s službami komise jakožto součást systému Evropské unie. Za druhé, vím také, jak důležitá je politická odpovědnost pro tuto sněmovnu a já jsem přesvědčena, že byly položeny dobré základy prostřednictvím politické deklarace o politické odpovědnosti. Velice se těším na intenzivní dialog a výměnu informací s Evropským parlamentem a určitě se postaráme o to, aby moji spolupracovníci věnovali velkou prioritu právě tomuto aspektu práce. Je tady mnoho povinností, které vyplývají z mé funkce, proto já tady nebudu moci být přítomna na vašich rozpravách tak často, jak bych si přála, ale jsem ráda, že máme systém náhradníků v takových případů. Konkrétně to budou kolegové z komise a občas také členové eh, výboru eh, za, eh, Rady pro zahraniční záležitosti nebo trio finanční politická odpovědnost. Jsem celá ráda, že máme záruky pro i zdravé finanční řízení, aby se hledali správné řešení pro subdelegování rozpočtových záležitostí a rozpočtové absolutorium. Je také velice mm, velký význam, který tomu překládám a proto budu se setkávat s řídícím týmem, e, nejenom těmi, kteří to vedou, ale i kteří mají na starosti výkonné pravomoci. Dále jsme se e, dohodli na vyváženém uspořádání, co se týče rozvojové politiky a nástrojů Vím, že tady byly určité obavy, že bychom mohli ztratit ze zřetele rozvojovou politiku, ale není tomu tak, je tomu právě naopak. Rozvoj je ústřední pro vnější akci Evropské unie. Hodně se tím posilujeme na mezinárodní scéně, jsme hlavní dárce a proto naše spolu- kooperativní programy jsou velice důležitým nástrojem pro bilaterální a e, regionální vztahy a to zůstává pravdou i v rámci Lisabonu, ale development, rozvoj nemůžeme vidět sám o sobě bez ostatních aspektů vnějších vztahů. Proto vytváříme také výraznou za společnou platformu, abychom mohli spolupracovat Andres Fola a já. My jsme, budeme zajišťovat eh, dosažení opravdových cílů rozvoje a snižování chudoby. O to nám hlavně půjde v našich programech na spolupráci. Tady už máme také vyrovnanou dohodu, protože členské státy si přáli, aby alespoň třetina pracovníků byla z místní diplomatické služby, tak abychom mohli těžit z jejich místních znalostí, ale zároveň se má zajistit, že minimálně 60 eh, bude permanentních úředníků a zároveň musí zajistit také správné zastoupení pohlaví a geografické zastoupení. Já vím, že tady jsou otázky rozmanitosti a já, mě o to velice jde. Rozmanitosti je síla. Služba, která zastupuje Evropskou unii, by měla zobrazovat tuto rozmanitost rozmanitost, bohatství, eh, eh, zkušeností, vzhledu a jazyků. To všechno můžeme vnést do této služby a bude to výrazným rysem a konkurenční výhodou. Za šesté, už jste viděli také mé prohlášení o ústřední administrativě ESVČ. Představa je taková, že bychom všichni společně měli chápat, jak ta služba má vypadat. Pane předsedo, je velice důležité, abychom se snažili všechno mít v pořádku hned od začátku, přičemž si máme dát představu potom možnost, jak to celé bude fungovat fungovat z hlediska nových vývojů. Poslanci se ptali na mnoho věcí týkající se řízení krizí a budování míru a určitě příslušná oddělení komise budou řešit otázky plánování, programování, reakce na krize a budování míru a e, struktury CFSP budou spolupracovat, bude to synergie a spolupráce a budeme to dělat v rámci příslušných struktur. Samozřejmě že celá tato oblast bude obsahovat i specifické záležitosti interkomunitárního charakteru a charakteru na národní úrovni. No ale to bude spolupráce různých oddělení v rámci nové služby, to je základní. Já budu zodpovídat za tuto spolupráci a zajistím koordinaci všech oddělení v rámci této služby, především pokud jde o struktury společné obrané politiky a ostatních relevantních služeb. Samozřejmě, že budeme respektovat specifický charakter těchto oddělení. Zároveň zajistím správnou koordinaci mezi zvláštními zpravodaji Evropské unie a jednotlivými odděleními v rámci naší služby. A na závěr, vážený pane předsedo, Evropský parlament věnoval vždycky velikou pozornost i otázce lidských práv. Je to priorita, kterou s vámi sdílím. Slibuji vám, že jakožto vysoká představitelka skutečně udělím vysokou prioritu této oblasti boji za lidská práva a správnému vládnutí a správě všude ve světě, protože to je ta zlatá niť našich aktivit samozřejmě, že i na ústředí se budeme věnovat těmto politikám a samozřejmě i ve všech delegacích budeme monitorovat situaci v oblasti dodržování lidských práv a budeme podporovat efektivní implementaci našich hlavních cílů Evropské unie v této oblasti. Vážení poslanci, Potřebujeme tuto zahraniční službu pro silné politiky, potřebujeme integrovanou platformu pro podporu našich zájmů a hodnot ve světě. Právě proto bychom si měli, měli bychom mít k dispozici nástroje pro realizaci těchto cílů. Musíme mít k dispozici lidské zdroje, které budou vykonávat tuto práci. Souhlasím s mnoha návrhy, které se předložili a podpoříme je v radě. Musíme postupovat rychle, i pokud jde o záležitosti finančního nařízení, zaměstnaneckého řádu a rozpočtu rozpočtu pro rok 2010. Samozřejmě, že spolehám na vaši spolupráci, na podporu. Vaše hlasování, které proběhne zítra, doufám, bude historickým krokem v dalším rozvoji Evropské unie v tomto směru. Samozřejmě, že to není nějaké konečné rozhodnutí, ale je to klíčový aspekt pro budování naší společné budoucnosti. Děkuji madam. Děkuji vám, paní místo předsedkyně, vysoká zástupkyně. Pan eh, eh, místo předseda, pan Ševčovič má slovo. Děkuji. Eh, Vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu, vážený pane předsedo, milá Kety, dámy a pánové, dovolte, abych přivítal toto stanovisko Evropského parlamentu a budu podporovat jeho přijetí, protože ten, toto pozitivní hlasování podle mého názoru je důležitým okamžikem ve vytvoření této služby pro vnější činnost. A bude to i jasný signál toho, že tato nová služba mm, mm, se těší demokratické podpoře vašeho parlamentu. To je nesmírně důležité. Toto rozhodnutí v podstatě zdůrazní i roli Evropského parlamentu v rozhodování a v etablování této nové služby. Rád bych rovněž poděkoval za práci vysoké představitelce paní, Ke, paní Kety Eštonové této, tuto práci, kterou vykonávala v poslední několika měsíci, protože to je opravdu záležitost, kterou neděláme každý den, to znamená vytvoření takové opravdu rozsáhlé služby a za sedm měsíců se nám povedlo dosáhnout konsenzu od přijetí nové smlouvy, od jejího vstupu v platnost. To je úžasný výsledek. Myslím si, že je to i důkaz toho, že Kety Eštonová opravdu dosáhla velice dobrého rovnovážného bodu um, od toho okamžiku, kdy předložila první rozhodnutí. Samozřejmě, že ten, toto rozhodnutí muselo projít demokratickým procesem, demokratickým přeskumem. Myslím si, že to byl hloubkový proces. A když se podívám na ten um, dialog i s panem i s, mm, se zpravodají vašeho parlamentu, s ostatními aktéry, mm, s Evropskou komisí a tak dále. Já skutečně mohu říct, že jsme se zabývali každým článkem, všemi ustanoveními a snažili jsme se všichni nalézt to nejlepší možné řešení v daném okamžiku a myslím, že se nám to povedlo. Věnovali jsme velikou pozornost především třem oblastem. První oblast jakým způsobem bychom mohli dosáhnout toho, že tato služba bude hrát skutečně plnohodnotnou roli v rámci našeho systému. Diskuze byly rozsáhlé. Myslím, že se nám povedlo opravdu dosáhnout skutečnou evropskou službu pro vnější činnost. Druhá zásadní záležitost bylo, jak zajistíme hodnou finanční odpovědnost této služby. A my skutečně i na tomto poli jsme hledali všechny možnosti a i když skutečně jsme si vědomi toho, že vytvoříme něco nového, úplně nového, zcela nového, tak se budou vlastně tři zdroje údaje, které se dotýkají této služby, ovšem budeme mít ty vhodné mechanismy, které umožní financování to, této služby a doufám, že to, že to bude úspěšné. Třetí, poslední část diskuze se týkala rozvojové pomoci, jak ji řídit vhodným způsobem, jak udržet komunitární charakter této rozvojové pomoci, jak zajistit demokratickou kontrolu vykonávanou Evropským parlamentem. Opět si myslím, že se nám povedlo přetavit skutečně to v konkrétní výsledky. Myslím si, že jsme nalezli řešení, které umožní tu nejlepší synergii, budeme se snažit využít expertní dovednosti na straně členských států i Evropské komise, samozřejmě i, našim, i společně s našimi delegacemi přímo na místě a já si myslím, že to uvidíme ještě mnohem efektivnějším, účinnějším způsobem při reprezentování našich zájmů ve světě. Těším se na tuto podporu eh, konsenzu ze strany komise na konci tohoto měsíce a mohu vám slíbit to, že budeme úzce spolupracovat s vysokou představitelkou, s radou, s Evropským parlamentem na dokončení tohoto procesu, na finalizaci všech záležitostí, které se dotkají finančního nařízení, zaměstnaneckých, kého řádu, všech rozpočtových procesů a již nyní se těším na tuto účinnou a úžasnou, úžasnou činnost eh, externí služby na podzim letošního roku. Děkuji vám. Děkuji, pane místo předsedo Evropské komise. Teď za výbor pro rozvoj vystoupí pan kolega, pan Kačmarek. Pane předsed, Pane předsedo, paní vysoká zástupkyně, pane komisaři, dámy a pánové, výsledek vyjednávání je dobrý a konečný dokument je lepší, než byl původní návrh. Já bych chtěl eh, stručně eh, vysvětlit, o co jde ve výboru pro rozvoj. My jsme se zaměřili na několik nejdůležitějších věcí. Za prvé jsme chtěli, aby cíle eh, spolupráce pro rozvoj byly silněji zastoupeny v různých politikách Evropské unie. Projedná se autonomii. Jinými slovy, nechtěli jsme, aby rozvojová spolupráce spolupráce byla jenom jakousi mrkvičkou v arzenálu diplomatických nástrojů, jak to někdo řekla. Velice vám děkuji, paní eh, Aštanová, za to, co jste dnes o tom řekla. Pro výbor pro rozvoj to je věc velice podstatná. Za druhé bychom si přáli, aby kontrola operačních nástrojů eh, byla jednoznačně kontrolována komisařem pro rozvoj. A za třetí jsme chtěli, aby pracovníci nové služby byli nejenom profesionální diplomaté z z členských státech, ale také pracovníci, kteří pracovali ve vnějším rozvojovém světě, kteří měli na starosti rozvoj, obchod a bezpečnost. Děkuji vám mnohokrát. Velice vám, pane kolego, děkuji. A e, teď e, pan kolega Ivo Strejček z Výboru pro mezinárodní obchod. Pane, pane předsedo, paní vysoká představitelko, dámy a pánové, zpráva poslanců

Pan Roberto Quartianeri za rozpočtový výbor, prosím. Grazie, signor presidente. Děkuji, pane předsedo. Paní vysoká představitelko, pane místo komise. Zpráva, kterou se chystáme předložit k hlasování, je výsledkem intenzivní eh, vyjednávací eh, aktivity. Chci poděkovat paní vysoké představitelce a také španělskému předsednictví za jednání, během kterých parlament sehrál významnou úlohu při změnění textu, který je nyní předmětem naší diskuse. Dohoda z Madridu je velice pozitivní a odpovídá cílům, které nás inspirovaly eh, během všech těch jednání pod vedením pana Broka a pana Frhovštata. Jde totiž o to, abychom zajistili eh, konsolidovanou, konsistentní vnější činnost Evropské unie. A jde o to, aby tato činnost byla také podrobena kontrole ze strany parlamentu. Hovořili jsme před chvílí o určité červené línii, kterou parlament nesmí překročit. A já bych řekl, že právě proto, že parlament byl schopen dynamicky uplatnit své pravomoci, a překročit ty určité červené línie, které si stanovily eh, některé vlády. Právě proto se nám podařilo dosáhnout demokratičtějšího, transparentnějšího výsledku eh, v oblasti zahraniční politiky, ale také rozvojové pomoci a dalších aspektů eh, vnější činnosti. Je velice důležitá oblast v pravomoci komise, ale také pod kontrolou parlamentu. Zde jsou také velice důležité rozpočtové parlamenty, Eh, pravomoci parlamentu. A tady chce právě parlament eh, dále postupovat při projednávání finančního nařízení a služebního řádu a chce eh, velice pečlivě dohlížet na to, za jakých podmínek bude toto všechno v praxi realizováno při respektování litery i ducha madridské dohody. Je to samozřejmě v rámci reformy rozpočtu eh, zahraniční a bezpečnostní politiky. Chceme vyjádřit eh, podporu Evropského parlamentu pro vysokou představitelku, eh, která bude zastřešovat tuto velice rozsáhlou vnější činnost. A tady také Madridská dohoda je velice důležitým přínosem. Děkuji. Pan kolega Kalfin, jak vidím, není přítomen. Takže přejdeme k dalšímu projevu. Bude to paní Ulrika Lunáček z Výboru pro práva a rovnoprávnost žen. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, paní Aštanová, dámy a pánové. Já tady hovořím ve dvou úlohách. Jednak jako zpravodajka za výbor žen a jako stínová zpravodajka zelených. V obou případech zastupuji kolegyni Franciska Brandner, které se před šesti týdny narodila dcera, proto mě tuto eh, zodpovědnost předala. Ráda bych ji ale poděkovala za přípravnou práci a za podporu. Eh, výbor žen věnuje velkou pozornost realizaci Eh, genderové rovnováze při eh, nabírání pracovníků do této služby. Přáli bychom si, aby tady byl vyvážený poměr mužů a žen v jednotlivých funkcích a já, paní Aštenová, doufám, že se zasadíte o zásadu eh, rovných příležitostí pro muže i pro ženy podle článku 157 smlouvy. Doufám, že to také budete provádět, až budete volit, eh, vybírat pracovníky. A to i na úrovni vedoucích delegací. Jako stínová zpravodajka pro zelené bych chtěla poděkovat Robertu Gualtierimu za velice užitečnou spolupráci podařilo se nám dosáhnout značného zlepšení v porovnání s původním textem tak, abychom měli konzistentnější společnou zahraniční a bezpečnostní politiku. Takže i naše skupina podporuje tuto zprávu a budeme hlasovat pro. Je výrazně zastoupena i otázka lidských práv, otázka rozvoje. A Jedná se o to, aby i budoucí velvyslanci Evropské unie nejprve měli slyšení zde, než se mohou ujmout svých funkcí. A také se jedná o rozpočet ehm, pro vnější službu. Toto naše nadšení, ale totiž eh, mírní trošičku ta skutečnost, že je málo pracovníků pro prevenci eh, ehm, krizí a že nemáme ještě konzulární službu. Chtěli bychom mít výraznější strukturu také pro řízení krizí a pro budování míru. Takže kompromis není úplně takový, jak bychom si přáli, ale při dobré vůli a při vašich ambicích, paní Ashtonová, možná se to stane později. Pokud eh, národní ambice mohly by možná dojít k určitým problémům, pokud by došlo k nějakým přílišným náročným, národním ambicím. A doufám, že se vám podaří tomu zabránit. Pan Kalfin je teď s námi, takže za rozpočtový výbor eh, má výbor. Má slovo, pardon. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážená paní Ještěnová, vážený pane komisaři. Jedna z nejdůležitějších záležitostí, které jsme se věnovali v poslední několika měsících, bylo, byla otázka, zda Evropský parlament má dostatečné nástroje, aby mohl vykonávat kontrolu výdajů této externí služby a zároveň jsme hovořili o institucionální povaze této služby, Hmm, kladli jsme si mnoho otázek, které se dotýkají ekonomické účinnosti, transparentnosti této služby a já jsem nesmírně rád, že se nám povedlo nalézt to nejlepší možné řešení, které se přetavilo do usnesení Evropského parlamentu. Pokud jde o rozpočtové postupy, skutečně doufáme, že všechny politiky a všechny záležitosti budou implementovány jednotlivými institucemi, protože nechceme oddálit vytvoření této služby. Doufám, že se nám povede prokázat velice brzo i to, že mechanismus, který použijeme, je funkční a že evropští daňoví poplatníci opravdu, že jejich zájmy budou chráněny. A děkuji politické skupiny nejdříve jménem EPP. Eh, děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Eh, to, co se neustále každodenně odehrává ve světě, eh, právě potvrzuje potřebu vytvořit si efektivní službu pro vnější činnost. Myslíme si, že toto je vynikající začátek a je to také velmi pozitivní signál o efektivním fungování tohoto, této nové služby, eh, která brzy bude fungovat. Musí to být eh, jasně definovaná služba, která prosadí svou úlohu ve světě, bude hájit eh, také EU e vůči vnějšímu světu. To všechno by nám mělo umožnit dosáhnout hmatatelných výsledků v této oblasti. Je tady několik bodů, které je zapotřebí objasnit. Jsou to vitální záležitosti, konkrétně eh, například eh, je třeba vyřešit trošku nejednoznačný postoj některých eh, vlád. Také pan Gualtieri jasně řekl, že Madridská dohoda sehrává velice důležitou úlohu a to, že tady je nejednoznačný postoj některých vlád, to je eh, velice eh, složitá situace. Například eh, minulé předsednictví Španělska jménem ministra Moratinose způsobilo určité situace, kdy například šlo o vyjádření se ke Kubě, což prezentoval jakožto bilaterální záležitost. Eh, paní eh, vysoká představitelko, my eh, tady bychom podstoupili velké riziko, kdybychom podporovali takovéto nejednoznačnosti. Podporovat to, že za touto společnou politikou se ještě skrývá ehm, mnohonásobné projednávání otázek různých postů, spíše než efektivní uplatňování této politiky. Věříme, že se vám poradí, to, podaří toto náležitě aplikovat. Teď pan Hanes Svoboda za socialisté demokraty v Evropském parlamentu. Děkuji vám, pane předsedo. Já se domnívám, že zpravodajové pan komisař a pan, madam Ashtonová vytvořili velice dobrý návrh. Moje skupina se rozhodla, že tento návrh plně podpoří. Pochopitelně že některé eh, vlády by chtěly dát šanci diplomatické službě. Francouzská, eh, francouzská vláda má jiné problémy, mluví se o jakýchsi černých líních, někteří se obávají, aby to nevedlo k dublování diplomatické služby v Evropské unii, ale to není pravda. My budeme posilovat eh, evropské diplomatické služby. Některé státy budou naopak stahovat některá svá zastoupení, ale zároveň budeme posilovat Eh, diplomatickou službu Evropské unie. Myslím si, že musíme poskytnout eh, paní Aštonové příležitost k úspěchu a určitě se o to zasadí i belgické přesvědčení a předsednictví. A to samozřejmě v koordinaci i se zahraničními ministerstvy Evropské unie, členských států Evropské unie. Pan Alexandr Graf Alamzor, který zastupuje ALDE, má nyní slovo. No, Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Budeme o celé této záležitosti hlasovat, čili měli bychom si udělat eh, určitý přehled všech faktů a skutečností. Došlo k rozhodnutí o struktuře, která je mnohem lepší než původní návrh. Dále je to ta politická odpovědnost eh, zahraniční služby. To je něco, co jistě vyvolá další rozpravu v oblasti zahraniční politiky. Dále jsou to lidská práva, to je záležitost, kterou moje skupina mm, vítá, to, že jsme opravdu to zakotvili v, této, v tomto dokumentu. Ovšem nepovedlo se nám dosáhnout tu mm, skutečně stálou, stále politické zastoupení, které by bylo hodno svého jména. Mm, to, co budeme potřebovat, je trochu jiné zastoupení ve světě. Nemůžete prostě eh, být přítomna na všech eh, jednáních najednou. Pokud jde o eh, celkovou, o ty hlavní orgány této služby. Tam je několik eh, různých úrovní. Vím, že jste, eh, odvolávám se jednak na vaše prohlášení v Koreperu a zároveň na, na protokol 14 k Lisabonské smlouvě, který je v rozporu s tím, co bylo řečeno v Madridu dnes. Jste na schromáždění evropských občanů řekla něco, co mm, podle mého názoru v podstatě potlačilo vaše prohlášení v Koreperu. Na jedné straně hovoříte o, krizovém, o krizovém managementu a na druhé straně hovoříte zástupcům Koreperu podáváte diametrálně odlišné informace. To znamená, že vaše vyhlášení, nyní dnešní vyhlášení, chci se zeptat, zda to nahrazuje to, s čím se vystoupila v Koreperu a prosím, abyste nám netvrdila, že mezi těmito prohlášeními není rozpor, protože podle mého názoru je tam jasný rozpor. Když si porovnáte tato dvě prohlášení, tak uvidíte, že je to pravda. Buď jde o strukturu, která je nová, nebo pokud ne, tak skutečně zde máme veliký problém. Děkujeme. A nyní paní Hautala za zelené. Děkuji vám, pane předsedo. Chci vyjádřit své uspokojení, pokud je o výsledky tohoto jednání, zejména vzhledem k tomu, že eh, perspektiva lidských práv byla plně vzata v úvahu eh, v dohodě, ke které dospěly instituce. Chtěla bych eh, podpořit vysokou představitelku, aby efektivně jednala v rámci této dohody. Jsem velmi ráda, že vidíme, že se vytváří pevná jednota, pevná jednotka, eh, která bude řešit všechny otázky vnější činnosti. Bude třeba eh, dohlédnout na to, aby tento útvar byl na co nejvyšší úrovni, aby měl velký dopad eh, v oblasti vnější činnosti. Všechny evropské delegace v zahraničí musí obsahovat jednoho odpovědného činitele za lidská práva, který bude také sledovat tyto otázky přímo v terénu ve své oblasti. Evropský eh, parlament, EEAS eh, a vysoká představitelka nyní musí najít pracovní metodu, která bude odpovídat duchu Lisabonské smlouvy. Přejeme si více komunitární a silnější eh, větší politiku. Děkuji, nyní pan Tenok za ECR. Vážený pane předsedo, EAS nebo služba, kterou jsme chtěli nazývat spíše diplomatickou službou, prošla dlouhými diskusemi ohledně svého složení. Jsem rád, že už je potom a že skutečně si myslím, že si zaslouží paní Aštonová eh, naši, naše poděkování. Britští konzervativci byli proti vytvoření této služby EAS, ovšem nyní jsme k tomu přistoupili konstruktivním způsobem, i když samozřejmě s kritickým okem. Eh, myslím si, že to představuje mm, určitě akceptovatelný kompromis v současné době. Je to v podstatě takový trošku hybrid sui generis instituce, kterou jsme nikdy v minulosti neviděli. Osobně bych rád spíše zdůraznil mezi vládní přístup a určitý výběr evropských a národních diplomatů spíše na základě jejich schopností, než na základě nějaké, nějakých kvót možná i nějaký eh, bývalí premiéři by tam mohli být zastoupeni. Ovšem vítám strategickou roli této služby, pokud jde o rozvojovou pomoc a um, to, že Evropský parlament má možnost si vyslechnout i vysoké představitele této smlouvy a samozřejmě budeme mít určité odpovědnosti v oblasti, v oblasti rozpočtu. To zvýší demokratickou eh, kontrolu celé této služby a doufám, že národní poslanci budou rovněž úse zapojeni do struktury této služby a budou schopni rovněž provádět určitý demokratický přeskum. To je velice důležité s ohledem na vojenské mise, které jsou financovány z národních rozpočtů. Velká Británie, je Veliký velkým přispěvatelem do těchto misí a naši národní poslanci, to znamená, musí být zapojeni do této záležitosti, pokud chceme, aby tyto mise se těšily podpoře našich občanů. Eh, děkuji vám, eh, kolega Majer za eh, GUE. Děkuji vám, pane předsedo, pane šefčoviči, paní Aštonová. Eh, především nebudeme hlasovat eh, pro tuto věc, protože se tady vytváří velice eh, složitá situace a přitom to podléhá různým tlakům různých zemí. A za druhé si myslíme, že vlastně se nám nepodařilo z naší strany, naší politické frakce věci omluvit. Je tady instituce sui generis a je zcela pochopitelné, že Evropský parlament, ale také národní parlamenty musí mít parlamentní, politický i fiskální typ kontroly v této oblasti. Nás především eh, znepokojuje to, že eh, tyto struktury, eh, jak vojenské, tak civilní EU, e budou vytvářet součást této služby Eh, bude tady Evropská obraná agentura, eh, otázka mm, nebo útvar pro zvládání krizí a další. Já si myslím, že je chybou to spojit eh, s tímto útvarem pro vnější činnost plánování a využívání finančních nástrojů a dalších nástrojů obecně vzato, podle našeho názoru, by neměly být součástí této služby pro vnější činnost tato služba má také dost výrazně vojenské zaměření, to je třeba tady říci. A myslíme si, že to e, bude znamenat, že vlastně civilní aspekty této činnosti budou jaksi pod nadvládou e, vojenských e, aspektů této činnosti, což není příliš pozitivní. Má skupina tedy nebude hlasovat pro tuto zprávu. A Eh, myslíme si, že se totiž nevyřeší to eh, hlavní, to podstatní. Ano, pravda, dohoda z Madridu přinesla určitý pokrok vpřed, ale všichni si musíme uvědomit, že ještě poslední slovo nebude mít Evropský parlament. A eh, kvůli má frakce se rozhodla hlasovat proti. Děkuji. Děkuji vám za vaše vystoupení. Pan kolega David Campbell Bannemann, FD. Pane předsedo, jde o něco daleko hloubějšího a významnějšího v souvislosti s touto vnější službou, co je zakotveno v mezinárodním právu ohledně toho, co tvoří eh, národní svět. Na základě úmluvy z, z Montevidea z roku 1983, kterou jsme všichni přijali, jsou eh, dvě eh, definice. Je to společná populace, území a vláda a schopnost uzavírat diplomatické vztahy s ostatními ostatními státy. EU už má čtyři z těchto tří stále obyvatelstvo. Lisabonská smlouva z nás všech dělá evropské občany, definované území. Národy Evropské unie mají jasně definované hranice, e, pak vláda. A my jsme dlouho tvrdili, že tento parlament, rada ministrů a skutečná e, moc, tedy komise, tvoří vlastně vládu, což vytváří tu poslední a čtvrtou komponentu, tedy schopnost národní národních států vstupovat do diplomatických vztahů s ostatními národními státy. Pane předsedo, já jsem přesvědčen, že prostřednictvím Lisabonské smlouvy úlohy paní baronky a vnější služby Evropská unie má teď všechna čtyři kritéria, která v rámci mezinárodního práva potřebuje, aby se mohla prohlásit za jeden spojený národ Evropy, stát Evropy a může to udělat přímo přes noc. Jak vidím, je tady mnoho přívrženců tohoto tvrzení, což zcela potvrzuje, jak je, jaká existuje hrozba pro náš národní stát. Děkuji. Děkujeme, děkujeme za tuto spontánní reakci a nyní za nezařazené pan Lukas Hampton. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Hovoříme o službě EEAS, my jsme proti vytvoření této diplomatické služby která vyplývá z té hrozné Lisabonské smlouvy, kterou naši obyvatelé správně odmítli, jde o zcela nedemokratický způsob, kterým plánujeme vytvoření určité superdiplomacie evropského charakteru. Nikdo neví, jak to bude prakticky fungovat a Evropská unie najednou získává čím dál tím více pravomocí. Evropská unie by přece neměla uh, vést tyto vnější politiky na evropské úrovni, to spadá do pravomocí států. A zároveň vaše plány, paní Aštonová, budou stát Mm, hodně finančních prostředků našich daňových poplatníků. Už nyní jsme překročili rozpočty a nyní najednou požadujete další zaměstnance a tak dále. Kdy konečně tato totální hloupost bude zastavená, bude mm, udělán, udělán kon, bude, bude, přerušíme tento postup, protože evropský, evropští občané pouze přihlížejí a musí nakonec zaplatit za všechny tyto výdaje. To je skutečně políček evropské demokracii. Evropští občané v podstatě nechápou eh, vůbec, o co jde. Budeme zde mít eh, mm, holandské konzuláty, evropské konzuláty. Eh, ovšem já skutečně Doufám, že naši občané budou schopni nalézt vůbec mm, nizozemskou ambasádu, která je jediná eh, připravená poskytnout našim občanům služby, které potřebují zahraničí. Děkujeme. Teď další řečnice, které máme na seznamu. Eh, Pan Jose Ignacio Salafranca Sanchez Neira, minuta a půl. Eh, děkuji, eh, pane předsedo, paní vysoká eh, představitelko. Myslíme si, že je velice důležité, že tady probíhá vlastně konečná fáze této procesu konzultací. Jsme velmi rádi, že je takto možné naplnit tento proces a zprovoznit službu pro vnější činnost. Vnější činnost nebo tato služba pro vnější činnost není cílem sama o sobě, ale je velice důležitým nástrojem pro zviditelnění eh, politiky EU v oblasti zahraničí. Eh, z hlediska, z hlediska eh, politické odpovědnosti si myslím, že je to velmi uspokojivé a jsou zde příslušné pravomoci zaručené pro parlament, konzultace i kontrola paní eh, Aštonová, eh, tento parlament bude velice důležitým eh, partnerem, který vám bude nápomocen ve všech těchto činnostech. A my jsme rozhodnuti tady pracovat od Washingtonu až po Afganistán. Vytvoření této nové služby bude efektivnější než to, co tady bylo doposud jménem skupiny EPP. Vám chci přát hodně štěstí při uvádění do praxe této dohody a chci vám vám také poděkovat za veškeré přispění k tomuto k této dohodě. Děkuji. Eh, kolik Adrian Severin. Pan kolega Adrian Severin, minuta 30. Dámy a pánové, potřebujeme aktivní zahraniční politiku, která by se řídila našimi společnými evropskými cíly a vycházela z našich společných hodnot. Tato politika by měla uznávat také nedělitelnost bezpečnosti v globálním světě, což je zdroj solidarity a zájmu jak uvnitř, tak i mimo Evropskou unii. Taková politika, která má směřovat k navyšování kapacit Evropské unie, aby mohla zajistit bezpečnost pro své občany aby zlepšovala svou schopnost utvářet globální prostředí a nejenom reagovat na změny, a to si vyžaduje příslušný institucionální rámec, tedy efektivní vnější službu. Nesmíme zapomínat, že to není orgán, který má pravomoce rozhodovat. Je to komunitární nástroj, který bude muset realizovat zahraniční politiku a rozhodnutí pro vnější akce a podporovat a proces rozhodování a to pod eh, autory, eh, vysokou představitelkou a v koordinaci s ostatními aktéry. Evropská unie eh, jasně vyjadřila své zájmy. Je třeba zajistit také patřičný dohled a odpovědnost této služby, včetně rozpočtu. To vyžaduje transparentnost ve fungování této služby a jasnost tím, že se bude představovat konsolidovaný rozpočet vnější služby Evropské unie. Pak bude parlament moci skutečně patřičně ověřovat, že se prostředky patřičně uplatňují a to takže efektivně. Důležité je toto právě na této dohodě. Je to e, reakce na požadavky Evropského parlamentu, požadavá se také e, s procesem dolaďování, aby bylo možné patřičně řešit nepředvídané problémy. Děkuji vám moc, pane kolego, já chci jenom vyjádřit Eh, přání na adresu paní vysoké představitelky. Řečník je přerušen. Omlouvám Další řečník. Pan předseda, pane kolego. Další řečník, pan Dav. Zdá se, že máme rozsáhlou širokou dohodu o tomto nástroji o jeho jednotlivých procesech, zaměstnaneckých otázkách a tak dále. To, co potřebujeme, je určitý argument, který by se dotýkal jednotlivých politik a měli bychom být odvážní porovnávat um, a zároveň být schopni podrobit testu naše vlastní národní zahraniční politiky. Nepovedeli se nám nepovedeli se nám vést tyto diskuze a předkládat tyto argumenty, tak společná bezpečnostní, zahraniční a obranná politika mm, nebude nikdy ustavena. Čili podle mého názoru by baronka Eštonová měla vystoupit, pro, by měla reagovat na některé zásadní otázky. To znamená, proč například pět členských států ještě pořád neuznalo oficiálně nezávislost Kosova. Nebo proč? Řecko je připraveno blokovat eh, Makedonii jakožto stát, nebo proč zde ještě neustále přetrvává studená válka mezi Tureckem a Kyprem. Doufám, že pokud budeme klást tyto otázky, tak nalezneme i odvážná řešení těchto problémů. Například návrh o hledně ustanovení společných misí v oblasti bezpečnosti a obrany v boji proti organizovanému zločinu, mezinárodnímu organizovanému zločinu. To je například jeden z možných typů politik, které eh, očekáváme od paní Eštonové z té, a ze strany této diplomatické služby na nejvyšší úrovni, kterou nyní tvoříme. Přeji vám hodně úspěchu a děkuji za všechny úspěšné kroky, které jste vykonala do posud. Děkuji. Teď paní Judith Sargentine, minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, ti, kteří již hovořili přede mnou eh, z frakce zelených, již hovořili o situaci žen eh, ve službě vnější činnosti. A já bych se k tomu chtěla teď vyjádřit. Pan Kačmarek již řekl, že spolupráce v oblasti rozvojové pomoci musí být považována za kořeny vnější politiky Evropské unie. A já jsem velmi ráda, že zde zazněl návrh eh, v konečné podobě textu eh, v tom smyslu, že eh, rozvojová spolupráce zůstává v rukou komisaře Píbalkse Právě on by měl za, za, za, zaštítit, zajistit konzistentnost této politiky, aby naše vnější politika šla tím směrem boje proti chudobě. Děkuji. Uh, Pan Ashley Fox, tež jedna minuta. Děkuji, pane předsedo. Já eh, se netajím tím, že jsem byl proti ustavení eh, externí vnější, Evropské služby pro vnější činnost, protože se myslím, že toto by mělo být výlučným právem členských států. Ale jsem pragmatik a mám co dělat s Evropskou unii, musím ji brát takovou, jaká je a ne jakou bych si přál vidět. Proto vítám dobrou práci zpravodajů při jednání s paní baronkou Aštanovou. Nejvýznamnější úspěch je dohoda, že tento parlament parlament bude vykonávat dohled nad rozpočtem. Teď musíme všichni šetřit a proto peníze daňovních pos, pos, poplatníků se nesmí promrhat na například školicí kole, školu pro evropské diplomaty. To něco takového se děje velmi často v Evropské unii. Baronka slavnostně přislíbila, že ta služba byla rozpočtově neutrální. Já mám své pochybnosti, zda se toho skutečně dosáhne. Ale máme-li opravdu podávat služby daňovým podpa- po- po, eh, poplatníkům, pak ji musíme podpořit v tomto slibu. A eh, pan Bastian Kepelder, jedna minuta. Eh, děkuji, pane předsedo. Mám dva důvody, proč jsem proti zprávě Bruka a Frhovštata. Především chci říci, že tady je opravdová žízeň pomoci ze strany mých kolegů a i když Evropský parlament tady má svou úlohu, i když paní Ashton eh, tady přece jen má eh, velkou úlohu. A má druhá obava je, že eh, je tato služba umístěna institucionálně v té podobě, jak to je. Takže vlastně to, že eh, paní Eštonová má dvojí úlohu, to rozhodně není úspěchem. A jako by to ještě nestačilo, ještě se přidávají eh, desítky velvyslanců také s dvojí úlohou. My vlastně vyvážíme tu šedou zónu, která existuje mezi radou a komisí, ještě také se zemi mezi institucemi i do této oblasti. Děkuji. Klein. Děkuji, pan Filip Kleis, minuta. Ja, voorzitter. Eh, Děkuji, pane předsedo. Je velice dobré, že Evropský parlament získává určitá práva, aby mohl provádět dohled nad činností ESVČ, bude kontrolovat rozpočet a také vysoká představitelka Evropské eh, komise se bude muset zodpovídat Evropskému parlamentu. Myslím si, že to je zcela samozřejmé v diplomatickém systému, alespoň jak by měl vypadat. Ale nemyslím si, že bychom měli očekávat příliš mnoho. Možná, že bude Evropská diplomatická služba, ale pokud členské státy nebudou mít společnou představu zahraniční politiky, pak ta služba zůstane jenom určitou prázdnou strukturou. Myslím si, že asi nejsme naladěni všichni na stejnou vlnu. Když se podívám na eh, webovou stránku Evropského parlamentu, je tam článek, že Evropský parlament přibližuje novou eh, diplomatickou službu občanům. Co to má přesně znamenat? To nebylo úplně jasné z toho eh, článku. To je prostě taková ta prázdná propaganda, což znamená, že se lidé stále více odvracejí od Evropské unie. Pan Jacek Sariuš Volský, minuta a půl. Děkuji za slovo. Vážená paní Aštonová, vysoká představitelko, já budu pokračovat tom, co řekl pan Tanok. Přáli bychom si, abyste byla ministriní zahraničních věcí, protože on říkal, že by si přáli spíše diplomatickou službu a ne EEAS. My jsme očekávali tuto službu opravdu dlouho. Chceme, abychom reagovali na nové výzvy, novým nástrojem, kterým právě tato služba je. Potřebujeme efektivní diplomaci EU, která bude hovořit jedním hlasem, která bude společně združovat veškeré zdroje Ovšem zásadní, abychom se podívali nad rámec jednotlivých podrobností, detailů, technických záležitostí, pokud jde o tuto službu. Bez silné demokratické politické legitimnosti samozřejmě tato služba nemůže být efektivní a právě tato demokratická legitimnost je založená na evropském i národních parlamentech, na jejich kontrole. To znamená hlavních směrů, hlavních politik této diplomatické služby. Pokud chceme mít silnou EEAS, tak by měla zastupovat celou EU, to znamená všechny, všechny země, malé, velké, staré, nové, na západě, na východě, na severu, na jihu, se všemi jejich konkrétními citlivými místy. Právě proto je důležité, abychom všichni převzali za to odpovědnost, aby jsme dosáhli určitou společnou identitu, aby zde byla, byly, byla reprezentována geografická i rodová rovnost. Já doufám, že i tímto způsobem bude tato služba více komunitárního charakteru, bude odpovědná, pokud jde o rozpočet, politická rozhodnutí a tím získáme i podporu našich občanů. Samozřejmě další záležitosti se týkají týka i služebního řádu a finančního nařízení. I v této oblasti se Evropský parlament pokusí o zlepšení těchto záležitostí. Děkujeme. Další řečník 1,5 minuty. Уважаемый gospodin председатель. Ehm, pane předsedo, eh, paní baronko Aštenová, kolegové, chci vyjádřit eh, uspokojení v souvislosti s tím, že se tato služba už utváří, že plně už bude plně vytvořena. Jenom před krátkou dobou mnozí naši kolegové vyslovovali pochybnosti. Zda Cathy Ashton to zvládne, zda Eh, bude na výši nových zodpovědností a výzev. Myslím si, že eh, se ukázalo, že tyto pochybnosti nebyly opodstatněné, protože paní Aštenové se velice dobře podařilo položit základy této služby. Musíme si také uvědomit, jakou úlohu sehrál Evropský parlament. Ten totiž spolupracoval od samého začátku a tento přístup bude eh, pokračovat, až budeme schvalovat pozměňovací návrhy k zase zaměstnaneckému řádu, eh, finančnímu ustanovení a geografickému zastoupení. To je citlivá otázka. Týká se to konkrétně nových členských států. Ty totiž té hierarchie nejsou zrovna dobře zastoupeny. Já zastupuji jeden z těchto stá- členských států. Myslím si, že bychom na to měli reagovat citlivě, abychom zajistili, že všichni evropští občané budou mít příslušné zastoupení v naší hierarchii. Chtěl bych také vyzvat nové členské státy, aby školili své diplomaty tak, aby byli konkurenčně schopní. Nakonec bych byl rád, aby tady byly jasné záruky, že nedojde k žádnému zneužívání pravomocí této služby tam, kde se jedná o národní eh, eh, zájmy, aby se neřešily na úkor dlouhodobých zájmů Evropské unie. Eh, pan za Děkuji, pane předsedo. Především chci poděkovat Almaru Brokovi a Gifrov Štatovi, že se jim podařilo eh, prosadit právo Evropského parlamentu v oblasti zahraniční politiky a to v tom dobrém eh, konstruktivním duchu, který je jim vlastní. Musíme uznat eh, obrovské úsilí, které eh, bylo vynaloženo pro to, aby se tady zachovala jednota postupu v této oblasti. Je tady také otázka spolupráce a pod humanitární pomoci. To všechno je důležité pro zajištění konsistentnosti v těchto příslušných Eh, oblastech. Nicméně i v rámci EEAS eh, e budou působit synergické eh, síly Důležité je, že ti, kdo mluví a budou mluvit jménem EU, eh, aby eh, hovořili v souladu a aby je, jejich slova nevyvraceli eh, ministři zahraničí členských států, aby to bylo jedno, jednotné sdělení. Proto potřebujeme jednotnou zahraniční politiku. To je velký úkol. Začíná to tím, že máme Eh, určité postoje v oblasti eh, zahraničí. Máme jednotný postoj v oblasti zahraniční politiky, jednotný postoj v oblasti eh, rozvojové pomoci a v dalších oblastech můžete si být jistá, paní Baronko, že toto zhromáždění vám bude tleskat. Děkuji. Pan kolega Miroslav Petrovský má jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Eh, vážené dámy a pánové, Evropská služba pro vnější činnost se vytváří na základě Lisabonské smlouvy, která byla eh, schválena bez referenda, tedy bez možnosti, aby občané členských států Evropské unie se k tomu vyjádřili. Tento projekt vlastně zanechal mnoho bílých míst, které se měly zprecizovat a s nepokojením vidíme, že jsou tedy snahy, aby si některé eh, státy mm, obsadili určité důležité funkce. Je tady nedostatečná konkurence, zejména se neuplatňuje geografická prioritnost a zároveň tato služba je izolovaná od národních parlamentů. To nás nepokojuje. Ze zahraniční výboru nebyl schválený pozměňovací návrh, který by umožnil parlamentům členských států se plně angažovat do dozoru společné zahraniční a bezpečnostní politikou a také politikou bezpečnosti a obrany. Tyto služby tedy nemají legitimitu prostřednictvím národních parlamentů parlamentu. Je to tendence vytvořit nějaký zvláštní klub a odcizit ho národům Evropy. Kromě toho se musíme zamyslet, zda v kontextu finanční krize se dublování činnosti mnoha různých evropských eh, eh, orgánů je skutečně nezbytné. Děkuji vám, pane kolego, pan Arnaud Danžán, minuta 30. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Paní Aštonová, já bych chtěl vyjádřit podporu jednoznačně pro vás jménem francouzské delegace EPP. Je to podpora jednoznačně jednoznačná podpora velice dobrému kompromisu, eh, který tady byl dojednán. Je to velice důležitá etapa při vytváření společné evropské politiky v tak citlivé oblasti, jako je bezpečnost, obrana, zahraniční politika. Je to společná eh, politika, kterou vidíme od Somálska až po Gruzii, až po Gazu, jak velice důležitá ta politika je. Především si ji také přejí naši občané, eh, protože interinstitucionální eh, přínos eh, je tady zcela jasný, zejména se zvýšila úloha parlamentu musíme zdůraznit strategický význam této služby, tak důležité proto, aby Evropská unie měla ambicioznější, konzistentnější, důvěryhodnější a efektivnější společnou politiku v této oblasti. Paní vysoká eh, eh, představitelko, jakožto předseda pod eh, výboru pro obranu a jakožto francouz také dovolte, abych řekl, že budete mít obzvlášť důležitou úlohu a to je řízení krizí a to je velice originální originální a je to i přidaná hodnota Evropské unie, že eh, jsou to vlastně eh, civilně vojenské eh, složky. Tyto, tato dvě slova, tato dvě adjektiva se tady nevylučují, naopak jdou velice dobře spolu. Máte velice důležitý úkol, abyste vyvrátila neodůvodněné obvinování, že jde o militarizaci vaší služby a právě proto musíte maximálně začlenit parlament do těchto diskusí při řešení krizí. Děkuji. Děkuji, pan Richard Hobbit, jedna minuta. Děkuji za slovo. Blahopřeji paní Eštenové i našim kolegům za dosažení tohoto kompromisu, které zachoval ambiciozní, inkluzivní diplomatickou službu Evropské unie, která kombinuje všechny naše vnější aktivity, především naše hlavní hodnoty v této oblasti a že jsou to záležitosti, které jsme chtěli, že jsme vlastně porušili, potlačili ty, kteří v podstatě chtěli zachovat určitý eh, byrokratický přístup. Ti, kteří se bojí o to národní zastoupení, by spíše měli podpořit paní Eštanovou v tomto úsilí, protože v podstatě dojde k určitému propojení eh, všech regionů ve světě, dojde k narušení různých postkoloniálních eh, uskupení a spíše to bude přístup, který bude se zabývat budoucností a ne minulostí. Někteří nechtěli, abychom hovořili o této záležitosti v ten, eh, tento týden, měli by opravdu um, se postavit tomu čelem a měli bychom se zabývat i otázkami finančního nařízení a ostatních důležitých záležitostí. Měli bychom to všechno dokončit do prvního roku nebo výročí působení paní Eštonové v její funkci. Děkuji Děkujeme, říká pan předseda, řečník byl přerušen. Dalším řečníkem je pan Fan Orteny Damenta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Mnoho z nás bylo proti této myšlence Evropské vnější služby, ovšem jde v podstatě o důsledek Lisabonské smlouvy a další zásadní krok v evropské politické integraci a naši občané to velice jasně odmítají. Ovšem já, podobně jako náš minister zahraničních věcí, prostě uznáváme existenci této služby jakožto fakta. Musíme z toho vytěžit co možná nejvíce. Proto bych chtěla, aby baronka Eštonová předložila další garance, jednak to, že to nebude znamenat dodatečné výdaje pro naše rozpočty, dále, že nebude zasahovat nebo snižovat roli národních diplomatických sborů, především s ohledem na Velkou Británii, a že to nebude nějaký nepřehledný byrokratický aparát, a zároveň to, že národní parlamenty i náš parlament budou mít možnost demokratické kontroly. Vážený pane předsedo, vidíme, že máte i odpovědnost v oblasti Eh, obrané politiky. Vidíme, že eh, schromáždění pro západní eh, obran, obrané uskupení Evropy bylo, bylo zrušeno. Vidíme, že jsou zde určité pravomoci národních parlamentů. Já bych to jenom dokončil, vážený pane předsedo. Vidíme, že vojenské aktivity jsou pod národní kontrolou pan předseda přerušuje řečníka a dává slovo dalšímu řečníkovi, panu Kasparimu. Promiňte, pane předsedo, skutečně bych poprosila aspoň o to, abychom mohli dokončit naše vystoupení. Já doufám, že jste měla možnost si to vyslechnout, paní Aštonová. Vážení kolegové, EEAS představuje další krok vpřed na cestě společné politiky e, v oblasti zahraniční politiky. Myslím, že je to velká šance a já vám, paní vysoká představitelko, přeji hodně štěstí e, při vytvoření této služby. Chci také poděkovat panu Brokovi a dalším spoluspravodajům. Myslím, že to, co se vám podařilo za poslední měsíce udělat nejen pro e, parlament, ale také pro evropské občany, to je bezprecedentní. Chtěl bych se soustředit na zahraniční obchod. Na rozdíl od bezpečnostní obrané politiky eh, existuje již několik let společná politika v oblasti zahraničního obchodu. Dělali jsme také eh, řadu eh, zajímavých zkušeností a myslím, že je to pozitivní. Chtěl bych vyjádřit výslovně to, že EEAS nemá k dispozici dostatečný počet pracovníků. E, to by mohlo hrozit i určitým zablokováním, paralýzou e, zahraničního obchodu. Tady je zapotřebí určité práce. Jménem výboru e, obchodní politiky chci říct, že podporujeme výsledky, které byly dosaženy a do budoucna Eh, také chceme vyjádřit své postoje a věříme, že je budete brát v úvahu. Paní vysoká představitelko, děkuji. Pan Berman na jednu minutu má slovo. Thank you, chair. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, hodně se stalo při za tu krátkou dobu. V, v lednu během slyšení nových komisařů jsme kritizovali skutečnost, že výbor pro eh, eh, rozvoj bude jenom určitou součástí, že tady nebude vlastní zodpovědnost. Měli jsme pocit, že politika eh, rozvoje bude podřízená obchodním a geopolitickým cílům, což jsme někdy vydávali v minulosti. A to není opravdu moderní přístup. Teď se toto zlepšilo a to je díky zpravodajům rozvoj byl patřičně začleněn do této činnosti a Catherine Ashton má to teď na starosti. Evropská unie tudíž může hrát svoji úlohu, aby bojovala proti chudobě a ochraňovala práva občanů rozvojových zemí. Naše skupina se zasadí o to, aby tomu tak opravdu bylo, aby bylo možné tuto úlohu hrát. Pan Tomáš eh, Poremba na minutu. Já bych chtěl nejprve zdůraznit, že Evropský parlament eh, konstruktivně a efektivně se zapojil do utváření služby vnějších vztahů prostřednictvím spolupráce s vysokou představitelkou. Díky tomu jsme dosáhli takových eh, řešení, které posilují potenciál nové služby, ale musíme mít na paměti, že když se budou obsazovat nové funkce této služby vnějších vztahů, musíme myslet nejenom na kritéria, jako jsou profesionalita, zkušenosti, kvalifikace, ale také kritérium geografickému musíme mít na zřeteli, musíme myslet na to, že schopní úředníci a diplomati z nových členských států zcela přirozeně, přirozeně nemohou mít tak dlouholetou zkušenost práce v unijních institucích, nicméně jejich znalosti a kvalifikace je předurčují k tomu, aby mohli zaujmout vysoké funkce v agenturách nové služby. Proto apeluji na nov, vysokou představitelku, aby otevře, odvážně sahala po, eh, po Polácích, Lotyších, Litvcích, Slovácích. Určitě určitě to značně posílí potenciál nové služby a také věřím a to vám také srdečně přeji, paní eh, předsedkyně, abyste měla dost odvahy a bezkompromisně a odvohladně, aby se jednala tak, aby úspěch. Děkuji mnohokrát. Děkujeme a nyní paní Kresle, minuta 30. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Vysoká představitelko, blahopřeji blahopřeji k vytvoření 28. diplomatické služby, kterou zde vidíme, aniž bychom věděli, jaké budou její kompetence či náklady s tím spojené, jak bude vypadat zaměstnanecká politika, aniž bychom věděli, jakým způsobem nebo kolik zaměstnanců to bude představovat, zda tam budou nějaké nějaká zaměstnání na základě kontraktu a tak dále. Čili opravdu si myslím, že bude nesmírně obtížné kontrolovat tuto službu, možná nejobtížněji ze všech služeb v Evropě. Samozřejmě, že bych vám ráda věřila v tom, že naše právo v oblasti absolutoria i rozpočtu bude uznáno. Ovšem, prosím, abyste nám pomohla to přetavit i do praxe, abychom přesvědčili i radu o tom, že budeme potřebovat a to prohlášení o věrohodnosti, to je jedno z základních pravidel rozpočtové kontroly. Pokud je o administrativní náklady, ráda bych, aby došlo ke snížení těchto nákladů tím, že využijete i zaměstnance komise v rámci administrativních struktur. Samozřejmě, že musíme nalézt řešení levnější, dlužíme to našim daňovým poplatníkům. Mělo by to být mnohem levnější než to, co máme nyní na papíře. Prosím, abyste nám ukázala, jaké bude složení těchto nákladů, abyste se pokusila o odstranění konfliktu mezi komisí a zaměstnanci na vaší straně, protože chceme, aby tento, tato služba byla úspěšná. Děkujeme a dalším řečník. Vážení kolegové, společná zahraniční politika, kterou tolik potřebujeme, by eh, neměla být znemožněna problémy při, řízení, při projednávání finančního nařízení. Ministři se musí vzdát eh, své eh, národní nedotklivosti v zájmu společném. Máme zde eh, nového aktéra a já eh, jsem velmi rád, že eh, Tady byla náležitě zdůrazněna otázka lidských práv. Věřím také, že politika sousedství zůstane v rukou komise. Není tolik důležité z té země, která osoba pochází. Důležitá je otázka kvality, kvalifikace těchto osob aby tyto lidé byli oddáni evropské otázce a e, nikoli pouze e, loajalitou k své vlastní zemi. E, paní Eštonová, nechť Eh, se občané mohou spolehnout na tyto spolehlivé spolupracovníky. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, eh, paní vysoká představitelko pro eh, zahraniční politiku. Pane komisaři, nejprve dovolte, abych poblahopřál ke zprávě, která vedla k tomuto kompromisu, který nám zase umožní vytvořit efektivní službu pro vnější vztahy a doufám, že to zítra parlament schválí. S tím spojujeme, eh, tedy s touto službou, velké naděje. Eh, paní Catherine eh, Ashton vytvoři, tady zmínila sedm priorit a já chci také zdůraznit podporu lidských práv a rozvojové politiky. Zároveň bych chtěl také zdůraznit, jak důležité je to řešení, protože v praxi budeme moci vytvořit také geograficky reprezentativní službu, že bude možné také korigovat vlastně zaměstnávání, takže tohle hlavně členským státům umožní pochopit, že to je služba, která se vytváří jménem nás všem. To jsem chtěl říci a není to jenom moje očekávání, že řešení, které schválí parlament, eh, eh, rovněž eh, bude respektovat rada. Děkuji. Děkujeme a nyní pán Galer, jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já jsem opravdu nesmírně rád, že došlo k tomuto kompromisu, protože ta komunitární metoda mm, byla dodržena a mm, to znamená, že Evropský parlament rovněž mm, má zachován no, možnost demokratické kontroly a zároveň doufám, že finanční nařízení a služební řád budou rovněž dokončeny. Ovšem rád bych rovněž chtěl, abychom dostali svým povinnostem v tomto ohledu, pokud jde o vnější politiky, protože mám pocit, že ne vždycky se nám povedlo využít všech možností, které před námi leží. Samozřejmě, že se můžeme podívat trošku z jiného pohledu na vnější politiky Evropské unie, kvalitnějším způsobem k ním přistupovat. Měli bychom. Protože vidíme, že najednou dojde k přenesení pravomocí na tuto vnější službu, pokud jde o její programy, struktury, rovněž zaměstnaneckou politiku, rozpočtovou politiku. Děkuji vám. Paní Zuzana Rojtová, minuta a půl.

<laughs> tlumočení nemůže být přesné. Vy jste klidně mohla mluvit pomaleji, Zuzano, protože to nebylo ani minuta a půl, bylo to jenom minuta a dvacet minut. Teď Pavel Zalevský na minutu. Eh, paní Eštanová. Dnes eh, máme před sebou hlasování, to se odehraje zítra a jedná se o velice důležitý dokument, který se stane základem pro fungování Evropské služby vnějších vztahů. Přáli bychom si, aby to byla evropská diplomacie. Díky Lisabonské smlouvě takovou šanci máme. Nicméně musím říci, že proces eh, vytváření služby vyvolával určité obavy. První je otázka převodu eh, kompetencí na paní Ashton, kterou jí mají dát velké země. Je důležité, aby velké evropské členské státy si eh, nebrali na sebe zahraniční politiku, aby jste mohla skutečně fungovat s naším společným mandátem a díky tomu budete efektivní. Otázka reprezentativnosti. Je tady eh, požadavek, aby služba byla reprezentativní, aby bylo patřičné zeměpisné zastoupení, to je moc důležité a velice bych si přála, aby se o to postarala eh, paní Aštanová jakožto šéfka. Děkuji panu kolegovi, paní Ria Omen Ruiten. Minuta. Děkuji, pane předsedo. Eh, dámy a pánové, pane předsedo, především chci poděkovat eh, nejen eh, svému kolegovi panu Brokovi, ale také dalším kolegům, panu Frhovštatovi. Eh, oni oba dva eh, usilovně bojovali, aby evropský hlas mohl zaznít jasně ve světě. Souhlasím s kolegy, že se nizozemské orgány braly za vytvoření takovéto služby. Jaké zde jsou Eh, eh, body. Je tady 75 pozměňovacích eh, návrhů. Nejde přece o mezivládní orgán. Je to komunitární metoda, která zde byla zvolena. Je tady stanovena podmínka, že 60 pracovníků bude pocházet ze složek EU e a diplomaté se také mohou přidat do této služby. První test proběhne již brzy. Je na vás, paní Eštanová, abyste dohlédla na to, aby všichni vaši spolupracovníci přispěli k tomu, že všichni tyto osoby mluví jedním hlasem v rámci EU. Děkuji. Catch the eye procedure. Eh, děkuji. Teď postup Catch the eye. Eh, Lena Kolenská Babiňská, máte jednu minutu. Eh, pane předsedo, paní Aštenová, služba pro eh, vnější vztahy vede k posilování Evropy. Bude zastupovat Evropu, ale myslím si, že musí také realizovat to, co je zásadní pro Evropskou unii a všechny naše země, tedy cíle eh, v oblasti energetické politiky Evropské unie. Proto je velice důležité, aby eh, příští pracovníci této služby byli specialisti v různých oblastech, nejenom v diplomacii je důležité, aby tam přišli odborníci na ekonomiku, ekonomický rozvoj nebo v oblasti energetiky. Proto také principy náboru pracovníků musí být natolik pružné, aby se nejenom splnila geografická kritéria, ale abychom také měli prvotřídní odborníky mimo veřejnou zprávu tento postulat eh, maj, eh, uplatňují i nevládní organizace a myslíme si, že to by nám mohlo pomoci realizovat naše cíle. A proto také například zástupci DG Energetiky by tam měli být zastoupeni. Děkuji pan Joan Mica Pasku. Minuta. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, vytvoření této vnější služby je veliký krok správným směrem. Bude to znamenat i určitou změnu celkového složení. Já skutečně doufám, že tento postup urychlíme, pokud jde o integraci těchto zahraničních politik. Já bych chtěl reagovat na tu propast mezi naším úsilím vytvořit dobrý administrativní a právní základ této služby a úsilím rozměnil to, protože hovoříme o důležitých principech, například geografické zastoupení, a mm, různých jiných záležitostech dochází k různým eh, pohovorům v současné době, jak víme, eh, na obsazení míst. Zdá se, že nové členské státy nebudou dostatečně zastoupeni a že to bude opravdu nespravedlivé. Proto ti, kteří jsou zodpovědní za tuto oblast, měli by zajistit to, aby ty zásady, na kterých jsme se dohodli v Evropském parlamentu, aby byly plněny co možná nejdříve. Děkujeme. Děkuji, pane kolego. Pan Ivo Weigl, minuta. Pane gospod predsednik, spoštovana Lady Ashton, Vážený pane předsedo, eh, paní Aštanová, včera v tomto parlamentu eh, jsme uvítali pána, který není diplomatem ani politikem, myslím pana Johna Kinga, který eh, vede UNRA v, na, v Gáze. A ten nám vyprávěl o Gáze a jejich problémech, řekl nám více než kterýkoliv diplomat, včetně pana Blera, ani nevíme, co teď nám vlastně dělá a hovořil o, tak, o tom, kteří zahraniční ministři odmítli vlastně odmít, eh, navštívit Gázu. Já chci říci, že vám chci poblahopřát k ustavení této služby a děkuji vám za veškeré snahy, které jste vy i vaši kolegové eh, vložili v do toho, aby se tato eh, služba eh, ustavila a byla efektivní. Musí mít efektivní, ale to bude záležet také na, na intelektuálních výstupech. Doufám, že budete mít možnost zaměstnávat eh, tým výborných tvořivých lidí. Děkuji, pan Antonio López. Eh, děkuji, pane předsedo. Já myslím, že to je dobrá zpráva pro nás, pro všechny, kdo chceme eh, silnou Evropskou unii. Právě v této obdobě eh, hospodářské krize, občas i politické krize, jsme pokročili vpřed, činíme velký krok vpřed díky vytváření této služby, nejenom důležitá úloha je zde vysoké představitelky, ale je zde také úloha dalších. Děkuji mnohokrát Elmaru Brokovi a dalším, kteří eh, přispěli eh, k tomuto eh, úspěchu. Jak bylo řečeno, paní Eštonová, především je třeba hájit zájmy Evropské unie. A chtěl bych ještě mít jednu poznámku Eh, když slyším, co řekl pan Salafranka, eh, tady je třeba zdůraznit, že je zapotřebí eh, účinnosti, efektivnosti. Například je zde předseda Evropské rady, pan Van Rompuy, a také vy se k tomu jistě připojíte a k tomu vám přeji hodně úspěchu. Děkuji. Děkuji, kole... Děkuji pane kolego. Paní Elaima Adrikiene. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Ráda bych poblahopřála našim kolegům, kteří opravdu přispěli velikým dílem v obraně stanoviska parlamentu vůči radě a komisi. Tím, že vytvoříme tuto nesmírně důležitou instituci, výsledek který jsme dosáhli, si myslím, splnil zájmy Evropského parlamentu i evropské integrace. Domnívám se, že je důležité to, že Evropský parlament Eh, zachoval komunitární metodu v oblasti fungování této nové služby a zároveň svou pravomoc v oblasti dohledu nad rozpočtem. Zároveň návrh usnesení zdůrazňuje potřebu geografické rovnováhy, pokud jde o eh, mm, úředníky a jejich zastoupení v EEAS. Tato zásada musí být eh, neustále potvrzována i v dalším rozvoji této služby. Očekáváme, máme veliká očekávání, i pokud jde o finanční nařízení a, je, a, a um, zaměstnanecký řád. Děkuji. Děkuji. Paní Gomez na minuto. Bez mikrofonu. Thank you o serviço europeu de ação externa deverá ser um instrumento decisivo para tornar coerente e eficaz EEAS eh, e musí být velice důležitým nástrojem pro efektivní eh, vnější působení EU a eh, proto my všichni tady, parlament, vysoká představitelka a všichni ostatní musí odvést svou práci, což zatím ještě zcela neplatí. Potřebujeme mít potvrzení principů, na kterých se založila EU e a to samozřejmě nebude plně možné, dokud nebudou plně platit eh, lidská práva, demokratické principy, rovnost mezi muži a ženami, eh, hájení eh, dalších principů ze strany všech těch, kdo budou provádět zahraniční politiku ve jménu EEAS. Eh, paní Eštonová, já doufám, že nebudete eh, marnit časem a že překročíte eh, k urgentní reformě Rady bezpečnosti. Děkuji bardzo. Velice děkuji. Jsem velice rád, že tady zazněl určitý konsensus, protože co se týče zeměpisného kritéria, proto se vyjádřili zástupci EPP, socialistů i mojí skupiny. Doufám, že i vy, pane komisaři a paní vysokou představitelko, chápete, že to je hlas celého Evropského parlamentu, že to je věc samozřejmá. Druhá věc je, že Evropská služba pro vnější činnost by neměla nahrazovat diplomacii. Doufám, že ani takové ambice nejsou, aby to nahrazovalo diplomacii členských států. Proto musí zaměřit svou pozornost hlavně na to, o čem hovořili pan Atala a pan poslanec Gřib, to znamená otázky lidských práv. K tomu jsme povoláni. To jsou evropské hodnoty a proto na vás apeluji, paní Aštonová, aby kromě geografické rovnováhy jste pokládala za důležitou prioritu šíření šíření lidských práv. Děkuji, pan kolega Andrews Browns, minuta. Děkuji, pane předsedo. Vysoká představitelka má dostat mandát od Rady, což obsahuje zástupce členských států. Ale dnes jsme slyšeli od zpravodajů, cituji, že zahraniční politika nesmí být předmětem renacionalizace a že by to zrušilo ty červené linie, které nastavily členské státy. A nakonec, že zahraniční politika musí být prostě zásahu členských států. Rada má eh, vysoké představitelce dát mandát, ale členové nesmí zasahovat. Diskuse v AFKO ukázala jasně, že instituce, které eh, Evropská služba pro vnější činnost bude nejbližší, to bude komise a samozřejmě, že vysoká představitelka je mimochodem také místo předsední. Když ústavní smlouvu nahrazila Lisabonská smlouva, tak britská vláda eh, přišla s tímto za vysokým zástupcem a, řek, a zabránila referendu a popírala vlastně, že se tady vytváří kontinent, celokontinentální superstát. Poslední bude pan kolega Petru Luhan na minuto. Domnule președinte, stimați colegi, intrăm într-o etapă decisională. Pane e, předsedo, vážení kolegové, e, toto je velice důležitá etapa e, pro vytváření EEAS. Je žádoucí, aby všechno to, co je zapotřebí pro vytvoření této služby, bylo skutečně použito. Eh, eh, bylo by dobré, aby tato služba fungovala před koncem tohoto roku a aby se naplnilo vše, co je stanoveno eh, ve smlouvě. A záleží na tom, jakým způsobem bude možné zajistit zeměpisnou vyváženost pracovníků v této službě. Nové členské státy a zejména e, takové členské státy, jako je Rumunsko, e, které e, spolu s Bulharskem vstoupily jako poslední do EU, ti, těm hrozí, že nebudou mít dostatečné zastoupení v EAS. Chtěl bych vědět, jakým způsobem vysoká představitelka bude korigovat tento to, nedostatek. Nevím, zda existuje jasná vize Eh, jak eh, odstranit nerovnováhu eh, z hlediska geografického zastoupení. Děkuji. Well, Madam Vice President, hi. Paní, paní vysoká představitelko, máte slovo a mm, můžete reagovat na otázky a poznámky. Pane předsedo, vážení poslanci, dovolte mi, bych vám velice poděkovala, zejména těm, kteří nás obecně nebo eh, specifikovaně podpořit nebo s výhradami a ti, kteří nás nedokázali zatím podpořit, doufám, že vás i také časem získáme a doufám, že budete hrdí na to, co jsme společně vytvořili. A mimochodem, já jsem nikdy neříkala, že bych měla mít letadlo. Pokud mě nějaké nabídnete, bude to o něčem jiném, ale já jsem si o to nikdy neříkala. Dovolte, abych eh, zareagovala na několik eh, konkrétních poznámek eh, vážených poslanců, které se tady objevily několikrát. Co říkala paní Lunaček? Týká se to potřeby velice pečlivě zvážit rovné příležitosti. A nejedná se jenom o stejné příležitosti, ale stejný přístup. Takže všechny politiky a postupy musí být takové, aby to umožnilo umožnil opravdu geografickou vyváženost a vyváženost pohlaví, aby se to opravdu uskutečnilo. A jestli mám s něčím hodně zkušeností, tak je to zajištění eh, procesů a postupů, které nám to umožní. Mnoho poslanců, například pan Golfin a paní Gressler, konkrétně hovořili o zdrojích a já úplně rozumím, chápu, že musíme používat, využívat správně zdrojů. Já si velice dobře uvědomuji, na jakém ekonomickém pozadí se vytváří tato služba služba. Ale i kdyby tento kontext byl jiný, i tak bych chtěla mít efektivní službu, která by fungovala dobře a která by využívala velice dobře zdroje. Konkrétně k pracovníkům, protože na to se ptali mnozí a padala nejrůznější čísla. My v současné době máme diplomat, asi 800 eh, eh, diplomatů, třetina je v zahraničí a Francie 600, eh, Německo 300 tisíc tisíce, Nizozem, Španělsko tisíc, ostatní mají méně, některé mají srovnatelná čísla. Ale myslím si, že takhle si můžete udělat představu, jak se na tom stojíme. Pak eh, také žádám od pracovníků, aby fungovali v epoše po Lisabonu, eh, kdy eh, dělají práci, kterou předtím dělalo rotující předsednictví. A pro některé naše delegace to znamená konkrétně v New Yorku a v Ženevě, že tam by byly další další pracovníci pro každé předsednictví, ale máme tam tedy teď málo lidí, protože ty tam nepřijdou. Proto tedy musíme mít efektivní službu, lidi, kteří budou schopni odvádět práci, na které jsme se všichni dohodli, že je důležitá. A já jsem si jistá, že dokážeme to dělat velice transparentně a jsem také velice přesvědčena, že Evropský parlament bude hrát velice důležitou úlohu. Jedná se o rozpočtový výbor a absolutorium rozpočtové. Co říká říkal eh, pan Lambsdorff. Eh, vy konkrétně jste se mě eh, ptal a já si trvám na tom, co jsem řekla. Myslím, že máte před sebou dojednaný text s parlamentem, máte tam revidovaný text a já prostě se držím tohoto textu a to si to, myslím, uvědomuje pan Tanok. A ostatní hovořili o zapojení národních parlamentů. To je zajímavá věc a ta struktura, kterou chci vytvořit, bude pokračovat pokrývat vztahy s Evropským parlamentem, ale také bude muset přihlížet ke vztahům s národními parlamenty. Eh, ten slavný den, když jsem jezdila mezi Moskvou, Kyjevem, Bruselem a Španělskem, ale byla jsem ve Španělsku z toho důvodu, abych se sešla s představiteli různých eh, zásav, eh, zahraničních výborů ze všech členských států. A to tež budu dělat i na podzim díky belgickému předsednictví, je totiž všechny se zvou před předsedy zahraničních výborů všech parlamentů a budeme to dělat patřičně. Také si uvědomuji, že by tady měly být příležitosti, aby různí lidé pracovali v této službě. Když jsem eh, jmenovala pana Yuksakise jakožto vedoucího naší afgánské delegace, on byl samozřejmě také politikem a diplomatem a určitě už jsou příklady, eh, kdy je možné využívat požadavků smlouvy, ale zároveň eh, vnášet do hry doplňkové další kvalifikace. Eh, děkuji paní Hafner za podporu, budu spolupracovat eh, s výborem pro lidská práva a teď eh, uvažujeme o tom, jak nejlépe dosáhnout našich cílů. Pan Sarius Volský a mnozí ostatní pan Pětrovský, pan Poremba a další hovořili o velice důležité záležitosti geografické rovnováhy. Nevím, co ještě k tomu říci, než že já jsem o to plně zasazuji a uvidíte potom, až to budete revidovat, zda jsem to udělala. Mně je jedna věc úplně jasná, totiž, že budeme jmenovat podle zásluh. Já chci, aby mě posílali ty nejlepší a nejchytřejší. Já už teď začínám provádět pohovory a vidím, že je tomu skutečně skutečně tak a opravdu lidé přicházejí z různých částí Evropské unie. Takže doufám, že se velice rychle přesvědčíte u této první skupiny eh, kandidátů a té další, ti budou potom v září, že já se maximálně snažím v centrální struktuře o geografickou rovnováhu a genderovou rovnováhu, ale tady musíme udělat více, abychom povzbuzovali ženy, aby sami před, eh, přicházeli se svými kandidaturami. Jsou pak vynikající, ale ale potřebujeme jich víc a vy zase můžete pouzbuzovat zejména ženy, aby to dělali, ale vracím, budeme se vracet té revizi pro přeskumu geografické rozvolnání, budete to schopni potom sami posoudit. Já jsem o to ochotná se naplno zasadit. E, a teď ohledně navyšování kampacit toho, co děláme v terénu. Nedávno došlo k určitým incidentům a víte, že já mám jet na celou řadu návštěv e, zase na střední východ. Tam se snad snažíme zjistit, zda by mohla Evropská unie udělat více, aby otevřela přechody do Gázy. Budu zase v Gáze. Také víte, že jsme angažováni v Kyrgyzstánu. Je mnoho takových příkladů, kde opravdu se snažíme podporovat lidi a také vytvářet příležitosti i pro moji kolegyně, aby tam mohla dostávat, aby se tam mohla dostávat pomoc. To je velice důležité. Myslím si, že jsem víceméně zareagovala na ty nej nejvýznamnější body zmíněné v rozpravě. Chtěla bych dokončit tím, čím jsem začala poděkovat všem, kdo se zapojili do rozpravy, konkrétně zpravodajům, vám, pane předsedo, ale také jednotlivým poslancům a poslankyním, kteří mě věnovali tento čas. Jsem vám velice vděčná a myslím si, že to, co jsme teď uvedli do pohybu, se stane věcí, na kterou tento parlament bude moci být opravdu hrdý. Děkuji. Madame Vice... Děkujeme vážená vysoká představitelko, místo předsedkyně Evropské komise a nyní místo předseda Evropské komise, pan Maroš Ševčovič. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. Já mám pocit, že došlo opravdu k velice široké podpoře Evropského parlamentu v oblasti vytvoření této Evropské služby pro vnější činnost a já skutečně věřím, že zítřejší hlasování bude milníkem v naší historii, protože v podstatě Evropská unie vykročí tím směrem k silnějšímu zastoupení EU na globální scéně budeme se muset zaměřit především na dokončení té práce, která před námi leží, spolurozhodování v oblasti zaměstnaneckého řádu, finanční nařízení, rozpočtové záležitosti. Komise se bude snažit napomáhat ve všech těchto oblastech. Rovněž budeme připraveni podívat se na všechny možnosti, kde bychom mohli poskytnout pomoc této vnější službě. Budeme se snažit nacházet všechny další dodatečné potenciály, možnosti v tomto ohledu. Jsem přesvědčen, že tato vnější služba nám přinese silnější synergie, koherentní přístup, lepší službu, soudržnost a lepší služby pro naše občany, kteří v zahraničí budou potřebovat pomoc. Děkujeme, děkujeme, vážený pane místopředsedo. A nyní dáváme slovo zpravodaji panu Peroštatovi. Eh, děkuji, pane předsedo. Já chci především poděkovat všem kolegům, kteří vystoupili v diskusi. A chci jim poděkovat za podporu, kterou poskytli panu Brokovi, panu Gualtierimu a mě samotnému eh, mm, za podporu a poděkování za výsledky, kterých jsme dosáhli. Nechápu ovšem některá vystoupení, která říkala nikoli, nikoli, členské státy musí mít výhradní eh, pravomoc za zahraniční politiku, v kterém století to žijí. Terorismus ten snad se zastaví na národních hranicích eh, členských států? Eh, nebo klimatická změna, ta se zastaví na hranicích. Jak přistupovat k otázce eh, klimatických změn, když budeme tvrdit, že pouze členské státy a nikoli Evropa o tom mohou diskutovat? Stejně tak migrační toky. Já si tedy Někdy vytvářím takový dojem, že eh, někteří eh, jsou skeptičtí eh, k této nově vytvářené službě, ale je to tím, že oni žijí ještě v 19. století, kdy vládla jakási rovnováha sil mezi evropskými národy. Pane předsedo, teď žijeme v multipolárním světě a Evropa tady musí mít svůj vliv, jinak nebudeme moci eh, projevit žádný vliv. A pak ještě další věc. Někteří tvrdí, bude to stát peníze. Eh, peníze daňových poplatníků, eh, pane předsedo, naopak ono to ušetří peníze tady tato EEAS, protože Eh, pro eh, několik členských států tady vznikne možnost eh, snížit své konzulární složky v celé řadě zemí na světě. Bude to tedy nástrojem, jak ušetřit peníze. A za třetí, myslím, že je to začátek EEAS je vlastně e, začátkem diplomatické služby, kterou potřebujeme. Já vždycky jsem byl přesvědčen, že je nejdříve zapotřebí vytvořit diplomatickou e, službu a pak teprve vytvářet tuto činnost. E, opačně postupovat možné není. A příští etapou bude to už víme. Další práce na evropské obraně, protože evropská diplomacie je jedna věc, ale ještě tady něco chybí. Takže paní Eštanová, již víte, jaká bude další konstrukce, která bude třeba vytvořit skutečnou evropskou obranu. Děkuji. Děkuji, pane zpravodaji. Eh, nyní má slovo eh, druhý zpravodaj Elmar Brok. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, dámy a pánové. 70 evropských obyvatel pokud byste se jí zeptali v nějakých průzkumech veřejného mínění, volají po rozsáhlejší evropské společné politice tohoto vnějšího charakteru. A to je veliké číslo. Toto je oblast, kterou Evropská unie zatím nemá ještě dostatečně pokrytou. Naše lidé potom volají, ovšem hlavní města jsou proti tomu. Nejde o nějakou suverenitu, o které hovořil i pan Ferhoštát. Nejde o to, že bychom se zbavovali suverenity. Naopak je to určité propojení které nám umožní společným hlasem vystupovat na globální scéně. A o to zde jde. O tom ehm, v tomto ohledu mm, vidíme veliký příspěvek služby EAS. Rád bych poděkoval vysoké představitelce za její poznámky, za její ehm, argumenty, jsou to nesmírně validní argumenty. Já jsem si jistý, že to držíte i svůj slib v tomto ohledu, veškeré sliby, které budou samozřejmě publikovány i v Evropském věstníku a v zápisu z dnešního jednání. A nyní bychom měli přikročit k samotným konkrétním krokům. Pokud jde o férové rozložení, geografické rozložení pracovních míst, o tom hovořila i paní vysoká představitelka, hovořili jsme o těch nejvyšších místech v rámci této služby. Chceme samozřejmě, aby zde nebyli zastoupeni pouze úředníci rady na těchto místech. O tom už jsme se zmínili i v, našem, i v naší legislativní zprávě. Budeme se pozorně zabývat i touto otázkou služebního řádu, i otázkou služebního řádu. Rád bych vám řekl ještě, paní Aštonová, to, že ty obrovské hromady dokumentů na, před paní Gresslerovou by neměly znamenat nějaké, nějakou hrozbu, ale spíše ten obrovský zájem rozpočtového výboru mm, ve vaší službu. To znamená, že vidíte, že skutečně už začaly přípravné práce v tomto ohledu. Dámy a pánové, rád bych poděkoval panu Perostaptovi, panu Goltierimu za spolupráci, za skutečně úžasnou atmosféru této spolupráce, veliké porozumění, pochopení vzájemné. A rád bych poděkoval zároveň paní paní Eštonové i kolegům z komise, ostatním kolegům, kteří se podíleli na této práci. A zároveň všem úředníkům a kolegům, kteří opravdu odvedli úžasnou práci. Děkujeme. Děkuji, tak ještě jednou vám děkuji paní Ashtonová za vaši vynikající práci, za spolupráci s Evropským parlamentem v posledních měsících. To bylo pro nás nesmírně důležité. Děkuji vyjednávacím kolegům, děkuji také panu místopředsedovi Ševčovicovi, všem zpravodajům, eh, eh, předsedům eh, výborů a vyjednávačům. To byla vynikající práce. Tím ukončuji tuto rozpravu.